first, eh, Za prvé si musíme všechno otestovat, takže prosím vložte hlasovací karty do zařízení a zmačkněte, co chcete, zahajuji hlasování. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže všichni hlasovali, konec. Tak jak jsme na tom? Tak ještě dnes. Možná někdo je navíc. Můžete nám říct, o kom hlasujeme teď? Ale, no, vy jste byl proti, takže v pořádku. Bylo mi řečeno, Takže teď první hlasování. Jsem rád, že tady Gualtieri <laughs> není. Takže bod 10 jmenování předsedkyně Evropské centrální banky. Takže mm, jmenování paní Kristin Langard do funkce prezidentky Evropské centrální banky. Kdo je pro? Eh, proti? Zdržel se? Takhle budeme hlasovat, ale hlasovat se bude tajně. Takže zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Není nikdo navíc, výborně. Takže končím hlasování. Tak, byla potvrzena do funkce. 37 pro, 11 proti a 4 se zdrželi. Blahopřejeme. A hmm, bod 11 jmenování místo předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky. Než budeme hlasovat, tak máme zde ústní pozměňovací návrh. Ano, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, eh, jsme rádi, že vlastně poprvé je to žena, která se stane prezidentkou ECB. Nicméně, Eh, eh, parita mezi muži a ženami v hospodářských institucích, eh, měnových, finančních institucí EU, to je pořád ještě v nedohlednu. Ženy jsou výjimkou, a to především při jmenování do vysokých funkcí. A tady já myslím, že přicházíme o zácné nouhou a talenty. Tento parlament již dlouhou dobu bojuje právě za toto, ale bez konkrétního dopadu. A my nově zvolení bychom měli opět eh, jasně deklarovat, že bezvýhradně budeme za to bojovat. A mm, místo předseda Rady dohledu Evropské centrální banky je vybírán z eh, představenstva ECB, takže já navrhuji tento ústní pozměňovací návrh k tomuto za eh, skupinu Renew cituji, apeluji na Evropskou radu, na radu a ECB, aby velice rychle zavedli princip rovnosti mezi muži a ženami v, ve vedení ECB. Vězte, že tento pozměňovací návrh se konkrétně netýká stávajícího kandidáta, ale jde o institucionální princip, který je třeba respektovat anglicky. Pozměňovací návrh zní takto apelujeme na Evropskou radu, radu a ECB, aby velice rychle odsouhlasili rovnost mezi muži a ženami v eh, statutárních orgánech ECB. Takže jsou zde nějaké námitky, takže prosím, Markus. Já se omlouvám. Mohu Německu, německy. Tedy, za prvé konstatuji, že mohli bychom bývali mít na špici SSM ženu, kdyby v minulém služebním období souhlasili právě liberálové s kandidátkou. Takže mě překvapuje, že to právě tato frakce, která se nyní toho eh, tématu opět chopila. Za druhé, už neexistuje žena, která by k tomu byla schopna. Byla to paní Lautenschläger, tam ona, jí bylo nabídnuto další služební období a ona to odmítla. Takže ta situace nebyla řešitelná. A za další, jelikož si to kolegyně dobře nepřečetla, tak už ve druhém úvodním ustanovení se poukazuje na genderové rovnová eh, vyvážení. Nyní bychom to tam měli dávat po druhé, to snad ne. A za čtvrté, upřímná prozba ústní pozměňovací návrh. V našem výboru bývalo zvykem, že jsme přece jen vše dostali nejdříve písemně. E, já, co by německojazyčný, jsem to jako koordinátor nedostal, pak jsem zjistil, že to bylo odesláno uh, těm spolupracovníkům v rámci frakce. Já tedy si myslím, že bychom měli ústní pozměňovací návrhy měli mít před sebou eh, písemně na kusu papíru, abychom si je mohli v klidu přečíst, přečíst. To je takové minimum, co bychom si jako kolegové měli vůči sobě eh, poskytnout, jak bychom se k sobě měli chovat. V opačném případě nám tady někdo něco vyhrkne eh, na poslední chvíli, jak my si to pak máme zvážit a rozmyslet, takže já hlasuji proti. I guess we should not go into discussion. Myslím, že teď bychom neměli o tom diskutovat, takže pokud chcete něco říct, tak velice stručně, ale jinak ehm, myslím, že bychom měli postupovat podle postupu zavedeného, takže prosím. Euh, Jenom velice stručně jsem chtěla podpořit tento pozměňovací návrh a reagovat eh, na předřečníka. Eh, tedy říci, že nejsou ženy, které by mohly se ucházet o tento post, no já se omlouvám, v podstatě tady přítomnost žen v tomto sálu, to vůbec ukazuje na to, že ve finančních mírových otázkách eh, ženy absentují, takže já si myslím, že to eh, není ta správná reakce. Takže my podporujeme kolegyni z Renew a já apeluji na naši bdělost do budoucna, aby otázka rovnosti byla dodržována ve finanční oblasti. Eh, prosím, žádná diskuze, takže já bych chtěl formálně se zeptat, kdo je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Tak prosím, zvedněte ruku, kdo je proti. Kolik potřebujeme? Čtyři potřebujeme, takže je jich více, dobře. Pozměňovací návrh není eh, mm, akceptován k, pro účely hlasování a nyní budeme hlasovat o jmenování pana Meršeho jako místo předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky. Opět je to tajné hlasování, takže prosím, už eh, se přeneseme přes tu diskuzi, protože teď nás čeká vážné hlasování. Budeme hlasovat, zahajím hlasování. Všichni odhlasovali. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Jeden CPP e je navíc. Now it's okay. Teď je to v pořádku, končím hlasování. 35 pro, 14 proti, 40 zdrželi, takže nominant byl odhlasován. A teď poslední bod, což je bod číslo 12. A to je První návrh textu souhrného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 všechny oddíly, eh, stanovisko výboru EKON, kompromis A pro, proti, zdrželi se schválen. Přecházíme k pozměnici návrhu 13 pro, proti, zdrželi se Tady to musíme ověřit a pokud chcete, aby se to zrychlilo, tak se jasně hlaste. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 14. Pro, proti, tady i toto musíme ověřit, protože se neprojevujete. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměnící návrh 15. Pro? Proti? I tento musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Pozměnící návrh 15. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňující návrh 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis B. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 23 pro, proti, zdrželi se schválen, 24 pro, proti, zdrželi se schválen, 25 pro, proti, zdrželi se, ten si musíme ověřit, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnout. Kompromis C pro, proti, zdrželi se schválen. A přecházíme k 630. Pro, proti, socialisté jsou pro, tak si to ještě ověříme. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnout. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schválen. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 45 pro, proti, zdrželi se schválen. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Hlasujeme o textu jmenovitě jako celku. Zahajují hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schválen. Blahopřeji. A přecházíme k druhému dokumentu což jsou rozpočtové pozměnící návrhy. Ty budou trochu složitější. Začínáme Econ 6102. To máte ten druhý sloupec, na něž odkazují pro, proti, zdrželi se schválen. 6103 pro, proti, zdrželi se schválen. 6104 pro, proti, zdrželi se schválen. 61, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 61, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 61, 20 pro, proti, zdrželi se Socialisté byli pro? Tak dobrá, je to schváleno. 61.00 pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Takže ten další přeskočíme. 61.35 pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 61.05 pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 61.06 pro? Proti? zdrželi se, schválen. 6107 pro, proti, zdrželi se, schválen. 6108 pro, proti, zdrželi se, schválen. 6109 pro, proti, zdrželi se, schválen. 6110 pro, proti, zdrželi se, schválen. 61.24, tady máme ústní pozměňovací návrh. Ne. Svene, je to na vás. To je ale už známý pozměňovací návrh, to je běžný postup. V rámci 6124 na mém voting listu se hovoří o tom pozměcí návrhu. Ale právě jsme se tím zabývali na půdě výboru a všechny politické skupiny ho odsouhlasili, všichni, kteří tam byli přítomni. Je to následovný text. Rezerva 1 milion eur na místo 2 milionů, jako v původním, jak bylo uvedeno v původním textu. Tak toto zní. chceme eh, hlasovat o námitkách. Jsou nějaké námitky proti podání toho ústního pozměňovacího návrhu, o něm zde hovoříme. Mně sekretariát sdělil, že to údajně rozesláno bylo. So anyway, uh, Probably it was... Pravděpodobně to mě mělo být rozesláno a skutečně to i rozesláno bylo. Jsou nějaké námitky? Dobrá, tak hlasujeme včetně pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi se schválen. 61, 21. Pro, proti, zdrželi se, to si musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A tento návrh prošel, ano, je schválen. A tím přecházíme k 6126. 6126 pro, proti, zdrželi se, socialisté jsou pro, tedy schváleno. 6127 pro, proti, zdrželi se, to si raději ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schválen. A 61,28 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 61,34 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 61.01 tedy pro, proti, zdrželi se, schválen. 61.36 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 61.11 a 61.17, ty jsou totožné pro, proti, zdrželi se, schválen. 61.12 pro, proti, zdrželi se, schválen. 61.13 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 61.18 pro, proti, zdrželi se. To si raději ověříme. Zahají hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schválen. 61.29 pro, proti, zdrželi se schválen. 61, 14 pro, proti, zdrželi se schválen. 61, 15 pro, proti, zdrželi se schválen. 61, 16 pro, proti, zdrželi se schválen. 61, 30 s ústním pozměňovacím návrhem. Opět podobně jako u předchozího hlasujeme té pozměněné podobě pro, proti, zdrželi se schválen. 61,31 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 61,32 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 61,33 pro, proti, zdrželi se zamítnout. A hlasujeme o celém textu v pozměněné podobě, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Ano, končím hlasování. Vše bylo schváleno, blahopřeji a ještě než se rozejdete, tak se obracím na všechny koordinátory na tři minutky. Pojďte, dohodneme se na dalším zasedání. Jinak všem srdečně děkuji za to, jak jste s námi krásně vydrželi celý den. Zítra v 9 hodin pokračujeme. Oh.